Vážení hosté, vážení kolegové, dámy a pánové poslanci Evropského parlamentu, přátelé, jsou dny, kdy jsem zvláště hrdý, že mohu zasedat v čele Evropského parlamentu jako jeho předseda. A jeden z těch dnů je právě dnes. Dnes oceňujeme ty, kteří získali Sacharovovu cenu za svobodu myšlení v roce 2009. Konference předsedů Evropského parlamentu se rozhodla dát tuto cenu Olegu Orlovovi, Sergeji Kovalivovi a Ludmile Aleksejevě jmén, kteří převezmou jménem organizace Memorial a všech bojovníků za lidská práva v Rusku. And I am proud that... A já jsem velmi hrdý na to, že toto rozhodnutí padlo jednohlasně touto cenou my, poslanci Evropského parlamentu, zdáváme čest těm, kdo mezi námi stále musí bojovat za lidská práva, ale oceňujeme také ty, kteří v tomto boji přišli o životy. Natália Estemirová také měla být dnes s námi. Taktéž Anna Politkovská. Jejich vrahové teprve budou muset být přivedeni před spravedlnost. Uh, Dámy, pánové, my v Evropě víme, jaká je cena svobody. Jaká je cena svobody myšlení. 16. prosince, přesně před 28 lety, byli zabíjeni eh, stávkující eh, v dole Vujek polskými komunistickými policajty, poněvadž bojovali za solidaritu, to znamená za základní lidské právo na důstojnost. 20, před 20 lety, 16. prosince, začala v Rumunsku revoluce, která si vyžádala životy více než tisíce lidí, poněvadž také bojovali za svobodu. To, co se, toto se stalo v zemích, které jsou nyní členy Evropské unie. A dnes jsou zde s námi. My zde v Evropském parlamentu nikdy nezapomeneme na minulost. Je naší povinností strážit ty hodnoty, které jsou nám všem tak drahé v Evropě si užíváme lidského práva na svobodu myšlení každodenně. Díky tomu, že oni se obětovali. Dámy a pánové, vážení kolegové, je pro mě obrovskou ctí, že dnes mám možnost předat tuto cenu společnosti Memorial. Ale Zároveň je mi líto, že pořád ještě je třeba, abychom takovouto eh, cenu předávali v Evropě. V tomto případě se jedná o cenu, která je předávána našim ruským přátelům, eh, kteří bojují za lidská práva. Dnes si připomínáme 20. výročí úmrtí Andreje Sacharova, který byl jedním zakladem této organizace. Nevím, jestli by cítil větší hrdost nebo lítost nad tím, že ještě dnešní Rusko takové organizace, jako je Memorial, potřebuje. Sacharov se ještě dožil počátku změn ve střední a východní Evropě. Byl svědkem toho, jak padala berlínská eh, zeď. Stal se svědkem počátku svobody, o kterou boroval a doufáme, že dnešní obhajci lidských práv v Rusku se dočkají skutečné a trvalé svobody. Takové, z jaké se můžeme těšit my tady v, v Evropské unii. A to přejeme dnes všem občanům Ruska. My, eurodeputovaní. My, poslanci Evropského parlamentu, každý rok eh, udělujeme Sacharovovo cenu, protože chceme pořád připomínat, že lidé na celém světě musí mít zajištěna základní lidská práva, jako je volnost přesvědčení a volnost myšlení, protože, jak říkal Andrej Sacharov, a cituji ho, svoboda myšlení je jedinou zárukou, za rukou, um, aby se lidé obhájili před infekcí mytů, kteří um, mohou potom prostřednictvím eh, pokryců a demagogů vést až ke krvavé diktatuře. Konec citátu. Proto také eh, Evropský parlament bude vždycky strážit svobodu myšlení a to i mimo Evropu. Dnes eh, poslanci Evropského parlamentu, kteří byli přímo zvoleni občany 27 členských států Evropské, eh, eh, Evropské unie, udělují cenu Andreje Sacharovo. A tím chceme vlastně poctit všechny ty, kteří na celém světě bojují o základní hodnoty. Evropská unie má obrovské poslání. My se zasazujeme o svobodu slova a myšlení na celém světě. A s nadějí očekáváme, že Rusko v této oblasti jistě prostě bude naším partnerem, na kterého bude možné se spolehnout. I would like to ask... Nyní bych rád požádal pana Kovaljova, aby se ujal slova. Yeah, Dámy a pánové, dovolte mi jménem společnosti Memorial poděkovat Evropskému, Evropskému parlamentu za významné ocenění, kterým je cena Andreje Sacharova. Memorial chápe toto ocenění jako eh, ocenění, které se vztahuje nejenom na naši organizaci, ale určitě tato cena patří eh, celé společnosti, té části společnosti, která boje o lidská práva v Rusku a vlastně i v eh, širší společnosti těm, kdo s nimi sympatizují. Už 40 let obhájce lidských práv hájí nejprve v Sovětském svazu a potom v Rusku evropské, to znamená obecně lidské hodnoty. Nebyl to nikdy lehký, ale tragický boj. A teď stále častěji vede k tomu, že hynou ti nejlepší, ti nejodvážnější. Jsem přesvědčen, že eh, když Evropský parlament rozhodoval o tom, komu udělí tuto cenu, pak měl ve zřeteli právě nás, na, naše e, zemřelé spolubojovníky a přátelé. Jim hlavně ta cena náleží. A první jméno, které musím uvést, je jméno Natalie Estemirové, která byla spolupracovnicí memoriálu a která byla zabita letos v létě v Čečensku. Musím také uvést další jména. Advokáta Markelova, Eh, novinářky Politkovskou a Baburovou, které byly zavražděny v Moskvě, etnologa Girenka, který byl zastřelen v Petrohradu, eh, Farida Babajeva, který byl zabit v Dagestánu a mnoho dalších. Tento seznam bohužel by mohl ještě dlouho pokračovat. Prosím vás, abyste povstali a uctili tak jejich památku. Děkuji vám. Tito lidé zemřeli proto, aby se Rusko stalo skutku evropskou zemí kde společenský i politický život by byl založen na prioritě života a svobody každého jednotlivce. A dá se říci, že zahynuli i za Evropu, protože Evropa bez Ruska není úplná. Doufám, že všichni chápete, že když hovořím o evropských hodnotách, o evropské politické kultuře, pak do těchto termínů nevkládám rozhodně žádný geografický význam. Není to žádný europocentrismus, protože politická kultura za, za, založená na svobodě a právech osobnosti zahrnuje obecně lidský hodnotový systém, který se hodí stejně pro Evropu jako Afriku, pro Rusko jako pro Čínu na dnešní události je všechno vlastně symbolické a nějak vzájemně propojené. I samotná cena, i tento den, kdy je předávána i ti, kdo ji udělují, i ty, komu je udělována. Andrej Sacharov, který zemřel před 20 lety, lety, byl skvělým bojovníkem za lidská práva a také skvělým filosofem, který přišel s dvěma zásadně důležitými tezemi. První spočívala v tom, že pouze překonání politické rozdělenosti a nepřátelství umožní člověku, aby přežilo a dále se rozvíjelo. Jenom tomu umožní, aby se vyrovnalo s globálními výzvami uprostřed této epochy, aby bylo možné zajistit všeobecný mír a pokrok na naší planetě. Druhá téze je, že jedinou spolehlivou operou pro naše úsilí zaměřená na překonání politické rozdělenosti současného světa jsou lidská práva a v první řadě intelektuální svoboda. Evropská unie, jehož parlament tuto cenu zřídil ještě za Sacharovova života, je dnes pravděpodobně nejbližším předobrazem sjednoceného lidstva, o němž Andrej Dmitrievič snil. V poslední době se stále často stává, že mnozí stavějí Rusko a Evropu proti sobě jako protiklady. V Rusku je dneska moderní hovořit o specifické ruské cestě, o specifické ruské spiritualitě, o specifických národních hodnotách. A zase ve euroatlantickém světě často slýcháme úsudky, že Rusko je zbytečná země, kde je nezdravý politický vývoj, což vyplývá z jejich dějin, z národní psychologie a podobné sofistikované, vykonstruované představy. Co můžeme k tomu říci? Je pochopitelné, že Rusko což se mimochodem týká kterékoliv jiné země, tak tedy i Rusko má svoji vlastní cestu, jak si buduje svůj život na obecně lidských základech. Žádný národ na světě neorganizuje eh, svůj život podle receptu, který by úplně převzal od někud zvenčí. Ale spojitko Ruska Evropy nespočívá jenom v tom, kdo přebírá od koho co. Můžeme se zeptat i jinak. Můžeme se zeptat, zda Rusko něčím přispělo do té obecně evropské a obecně lidské civilizace, která se vytváří přímo před našima očima. Tady bych rád připomněl zcela unikátní přínos Ruska pro spirituální, sociální i politický pokrok Evropy a lidstva. Chci zmínit klíčovou úlohu nejprve sovětského hnutí obhájců míru pro utváření současné politické kultury. Sacharov naplnil novým smyslem úlohu lidských práv a intelektuální svobody v současném světě. Učinil tak ještě v roce 68. A do praktické roviny pak jeho představy převedly organizace na obhajbu lidských práv, které vytvořili sovětští disidenti. Především to byla moskevská hlasinská skupina, kterou tady nezastupuje Ludmila Alexejeva. Tyto organizace byly první, kdo veřejně prohlásili, že hlasité deklarace o mezinárodní obhajobě lidských práv nemohou být jenom jakási zaklínadla. Podařilo se nám mobilizovat světové obče- eh, společenské eh, mínění a tehdy i politická západní elita byla nucena opustit tradiční pragmatismus. Je pochopitelné, že tento vývoj vedl i k řadě nových problémů, které dosud ještě nebyly úplně vyřešeny. Příkladem může být eh, doktrina humanitárního zasahování. Za posledních 30 let se udělalo poměrně hodně, nicméně zbývá udělat ještě daleko víc. V začátku tohoto procesu byli ruští obhájci lidských práv 70. let. a ani dnešní představitelé politické moci v Rusku, ani ti evropští politikové, kteří Rusko pokládají za zbytečnou zemi, nemohou Rusko škrtnout ze seznamu evropských zemí. V Rusku v poslední třetině 20. století spíše více než kdy jinde eh, se dviži, hnutí za obhajobu lidských práv stalo synonymem občanské angažovanosti a ruské myšlení eh, dosáhlo globálních zobecnění typu Sacharova a stalo se vlastně novou politickou filozofií. Je to spojeno s unikátní tragickou historií Ruska 20. století. Bylo třeba naplnit smyslem a překonat krvavou a špinavou minulost. Jestliže impulzem pro poválečnou politickou modernizaci západní z Evropy byla druhá světová válka, která byla logickým dovršením poměrně krátké vlády nacistického režimu v Německu, pak pro Sovětský svaz a pro Rusko vznikla nutnost znovu si uspořádat život na základě 70 letých zkušeností vlády komunistického režimu, který kulminoval ve stalinské teroristické diktatuře. Dvěma hla, hlavními komponentami nově se rodinské eh, ruské občanské angažovanosti bylo právní vědomí a paměť o historii. Hnutí obhajců lidských práv od samého začátku se v první řadu utvářelo jako hnutí za překonání stalinismu v životě naší země. V jednom z prvních veřejných dokumentů tohoto hnutí Eh, byl to leták, který šířili organizátoři historického mítinku z 5. prosince 65 na obranu práv. Eh, se to, řeklo, byl, to bylo řečeno velice jednoduše lakonicky. Ta krvavá minulost nás eh, vyzývá, abychom dnes byli bdělí. V podstatě se jedná o specifické spojení dvou komponent občanského uvědomění, právního myšlení a paměti o historii. A to vlastně plně převzalo i současné hnutí za obhajobu lidských práv v Rusku a vlastně i ruská občanská společnost jako celá. Myslím si, že ten prvořadý význam, který Sacharov přikládal v posledních letech a měsících svého života memoriálu, vyplývá z toho, že on si velice jasně toto specifiku uvědomoval. V činnosti memoriálu tyto dvě základní komponenty ruské občanskosti se spojují v jeden celek. Domnívám se, že i teď, když si připomínáme 20. výročí Sacharovova úmrtí, když europoslanci volili laureáta, rovněž si pochopili, uvědomili tuto specifiku a tuto spojení. Všichni si dobře vzpomínáme na usnesení Evropského parlamentu z Dubna o evropském vědomí a totalismu. Tato rezoluce, stejně jako i další, e, usnesení OBSE z července o znovu sjednocení rozdělené Evropy dokazuje, že spojená Evropa si uvědomuje smysl i patos naší práce. Memorial je vám nesmírně vděčen za toto porozumění. Absurditu současné politické situace v Rusku výborně ilustruje okolnost, že náš vlastní parlament, neboli parlament země, která více a déle než kdo jiný trpěla pod stalinismem a komunistickou diktaturou, místo toho, aby výrazně tyto rezoluce podpořil, je okamžitě prohlásil za protiruské. To všechno ukazuje, že i dnes stalinismus pro Rusko nepředstavuje nějakou jenom epizodu z 20. století. Těch několik let zmateného a neúplného politického volného života jsme promarnili nepřežila se hlavní eh, kvalita komunistického totalitarismu, tedy ta vlast, vztah k lidem jakožto ke spotřebnímu materiálu. Cíle státní politiky se nadále stanoví nezávisle na tom, co si občané strany země myslí a co je zajímá. Právě tím je spojeno i s tím, že v současném Rusku vlastně vzniká režim imitace demokracie. Imituci, imitují se úplně všechny instituce současné demokracie, jako je vícestranický systém, parlamentní volby, dělba moci, nezávislá justice, nezávislá televize a tak dále. Ovšem, taková imitace, která se říkalo socialistická demokracie, existovala i za Stalina. Rozdíl je, že dnes pro imitaci masový teror už není zapotřebí. Úplně stačí to, že od stalinských časů se dochovaly stereotypy společené, společenského vědomí a chování. A mimochodem, když už je to třeba, tak se používá i teror. Za posledních deset let v Čečenské republice zmizelo, to znamená bylo uneseno, mučeno, podparaveno bez soudu a neznámo kde pohřbeno více než tři tisíce lidí. Těchto zločinů se nejprve dopouštěli zástupci federální moci. Poté tuto takzvaně práci e, předali místním silovým strukturám. A kolik představitelů ruských silových struktur byli za ty zločiny potrestáno. Spočítalo by se to na prstech, ale kdo zajistil to, že alespoň oni se museli zodpovídat ze svých činů? V první řadě to byla obhájkyně lidských práv Natalia Jestěmírová, novinářka Anna Politkovská, advokát Stanislav Merklov. A kde jsou tito lidé? byli zabiti. Vidíme, že násilí, které v Čečensku se stalo běžnou součástí života, už přesahuje její hranice a už se rozšiřuje do celé země. Ale i za těchto okolností se najdou lidé, kteří jsou ochotni se postavit proti tomu, aby se k nám vrátila minulost a to nám dává důvod pro naději. Všichni si uvědomujeme, že nikdo nevrátí Rusko na cestu svobody a demokracie, kromě samotného Ruska. Jenom ona, jenom její národ, její občanská společnost to může udělat. A tak situace v naší zemi není až tak eh, beznadějná, jak by se povrchnímu pozorovateli mohlo zdát. Máme poměrně hodně společ, eh, spojenců ve společnosti v našem boji za lidská práva a proti stalinismu. A co můžeme v této souvislosti očekávat od evropských politiků, od evropského veřejného mínění? Andrej Dmitrievič Sacharov tato očekávání formuloval již před více než 20 lety. Řekl, moje země potřebuje i podporu, i nátlak. Sjednocená Evropa má možnosti pro takovou pevnou a zároveň přátelskou politiku založenou na podpoře i nátlaku, ale vůbec to úplně nevyužívá. Uvedu pouze dva příklady. První je práce Evropského soudu pro lidská práva, který řeší stížnosti, které předkládají občanů Ruska. Vůbec ta možnost, že se eh, mohou tyto osoby obrácet do, Šv- do Štrasburku, by měla ruské soudy přinutit, aby pracovali kvalifikovaně a nezávisle. A hlavně plnění eh, rozsudku Evropského soudu by mělo vlastně odstranit samotné příčiny, které vedly k porušování lidských práv. Za poslední léta ve Štrasburku padlo více než 100 rozsudků eh, v takzvaných čečenských kauzách. Jednalo se vždycky o velice těžké zločiny zástupců státu proti občanům. A co? A nic. Rusko patřičně vyplácí eh, těmto obětem eh, všechny přiskne, eh, to odškodné, které jsou přišknul, bere to jako určitou daň z beztrestnosti, ale sama ty zločiny nevyšetřuje. A všichni ty generálové, o kterých se přímo hovořilo ve štrasburských eh, rozsudcích, ti se nedostali před soud v Rusku, ale byli povýšeni. A co tedy výbor ministrů Rady Evropy, který má eh, sledovat plnění rozsudků? Ve Štrasburku prostě mávají ruka sami a bezmocně říkají, co my s tím můžeme udělat. Druhý eh, společný příklad se, eh, soustahy Ruska a Evropské unie v oblasti lidských práv. Dnes to v podstatě spočívá v tom, že jednou za půl roku Evropská unie pořádá konzultace s Ruskem na toto téma. Jak se tato možnost využívá? úředníci a vůbec ne na nejvyšší úrovni pár hodin hovoří za zakrytými, za zavřenými dveřmi. Evropa se ptá na Čečensko a Rusko kontruje, že se ptá na Estonsko nebo na Lotyšsko a pak se zase na půl roku rozejdou. Nevládní organizace, ať už ruská či mezinárodní, organizují paralelní akce, slyšení, před, před, předkládají zprávy. A zástupci Bruselu na schůzkách s obhájci lidských práv jenom deprimovaně vzdychají a říkají, vždyť my nemůžeme nic dělat. Tak co tedy má dělat Evropa vůči Rusku? My si myslíme, že je na to jednoduchá odpověď musí se stavit k Rusku přesně tak, jako k jakékoliv jiné evropské zemi, která přijala určité závazky a tudíž je i zodpovědná za jejich plnění. Bohužel ovšem Evropa dnes velice zřídka, kdy formuluje doporučení vůči Rusku v oblasti demokracie a lidských práv a někdy se raději o nich vůbec nezmiňuje. A není důležité proč. Zda je to proto, že má pocit, že bez takto k ničemu nevede, anebo zda to vyplývá z pragmatických úvah, které mají co dělat s ropou a plynem. Povinností Evropy je nemlčet, ale stále znova opakovat, připomínat s respektem, leč pevně trvat na tom, aby Rusko plnilo své závazky. Je pochopitelné, že tady nejsou nejenom uh, záruky, ale ani žádné zvláštní naděje, že tyto výzvy dosáhnou svého cíle. Однако... Nicméně, pokud se to nebude připomínat, pak to určitě ruské ruští politikové pochopí jako schovývavost. Jestliže se o takových eh, otázkách nebude hovořit, pak to poškodí Rusko, ale poškozuje to i Evropu, protože tím vzniká pochybnost o tom, jak vlastně evropským institucím závis, záleží na evropských hodnotách. Ta cena, kterou nám dnes udělujete, se jmenuje za svobodu myšlení. Mohla by se říci, jak vůbec myšlení může být nesvobodné, kdo může omezit omezit svobodu myšlení a jak to může udělat. Ale na to existuje způsob a to je strach který se stává součástí osobnosti člověka, který člověka nutí myslet a dokonce i cítit tak, jak to na něm, po něm chtějí. Lidé se nejenom bojí, ale sami nacházejí pak východisko v tom, že začínají velkého bratra milovat, jak to popsal George Orwell. Bylo tomu tak, eh, když byl v Rusku Stalin a bylo tomu tak v Německu za Hitlera. Dnes se to opakuje v Čečensku za Ramzana Kadyrova. A tento strach by se mohl rozšířit do celého Ruska. A co se může postavit strachu? Zní to paradoxně, ale pouze a výlučně svoboda myšlení. To je vlastnost, eh, kterou Eh, měl v neobvyklé míře Andrej Dmitrievič Sacharov, který byl přímo imunní eh, vůči strachu a když se na něho dívali, zbavovali se strachu i ostatní. Svoboda myšlení je základem všech ostatních svobod. Proto je velice vhodné, že se eh, svoboda, která, cena, která nese jeho jméno, jmenuje za svobodu myšlení. Jsme velice hrdě na to, že dnes jsme ji dostali. Děkuji. спасибо. Желаем успехов. И вы сделали многое для нас. Ну, Мы да. вам очень благодарны ну, да. и желаем успехов тоже. А, вам принесут. I would like to congratulate you as well. It was all these people which are awarding uh, awards to you, madam. Thank you.